Mám tady ještě několik oznámení. Od skupiny ppe jsem dostala žádost o jmenování Elizabeth Morin Chartierové členkou výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Jsou k tomu nějaké komentáře? Tím je jmenování ratifikováno.